Okay. May I ask you to seat so we can... Tak prosím, usaďte se, abychom mohli začít. Tak jako obvykle začneme schválením agendy a pokud nejsou žádné námitky, považujeme ji za eh, schválenou a jdeme ke sdělením předsedkyně. Eh, dostali jsme eh, osm korigen, tedy návrhů, a je jich tady, eh, když je přečtu, tak jsou to kryté bondy neboli dluhopisy, kryté dluhopisy a jejich veřejný dozor, včetně upravující směrnic 2965, 1459, dále tedy korrigendum k prozíravému dohledu nad investičními firmami plus příslušné směrnici, dále prozíravé požadavky, požadavky prozíravosti eh, pro investiční firmy, eh, dále to je eh, záležitosti, které se je třeba zveřejňovat, pokud se týče udržitelnosti, dále benchmarky pro klimatický přechod, a eh, podpora malých a středních podniků na růstových trzích a EMIR 2002. Eh, tyto návrhy jste dostali 3. Eh, a 4. října v obou, tedy ve všech jazycích v souladu s články 241 jednacího řádu. Pokud není o námitek, korigenda budou předložena parlamentu Eh, budou oznámena na eh, prvním plenárním zasedání v říjnu a budou schváleny, budou považovány za schválené, pokud nedojde eh, k nějaké námitce ze strany politické skupiny. Tak a pak máme další ještě oznámení a sice, že v pondělí 14. října neproběhne žádná schůze výboru a další věc, kterou máme, na programu to je bod číslo 3 a toto je návrh zprávy pro eh, zboží prodávané na dálku a určité eh, typy zboží pro eh, domácí použití. Spravodajem je pan Kovářík za Renew a stínový zpravodajové jsou pan Doležal za EPP, pan Sans SAD, Paní Kato za zelené, eh, pan Juříka za EKR a pan Gusmao za GUE. A to zde ještě nevidím. Takže zpravodaj má k tomu něco. Ano, prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedající. Chtěl bych eh, poděkovat eh, výboru, jeho vedení a stínovým zpravodajům za možnost eh, výměny názorů a za připomínky, které jsem dostal. Pracujeme na tom s určitým pocitem naléhavosti a to tady toto dnes musíme projednat. Eh, návrh eh, o prodej zboží na dálku a určitých eh, zboží pro domácí po, pro použití má podléhat určitému režimu DPH od roku 2021. A komise k tomu navrhla směrnici tak, aby bylo možné eh, a byla umožněna funkce určitých eh, pravidel a aby bylo možné stanovit eh, definitivní režim DPH. Rada již v březnu dosáhla obecného přístupu a byl tento přístup natolik Eh, vysvětlen, aby bylo jasné, že je v souladu s eh, záměrem modernizace pravidel DPH v Evropě. Eh, Parlament k tomuto předloží stanoviska, než bude možné přistoupit ke změně pravidel. Podle názoru tohoto výboru a po konzultacích s koordinátory a stínovými zpravodají jiných politických skupin jsme se rozhodli postupovat s zjednodušeným postupem. Naše stanovisko podporuje eh, změny provedené v radě eh, ke návrhu komise a v tomto smyslu jsme eh, se vyjádřili, aby bylo zajištěno, že tato pravidla budou fungovat do roku 2021, jsme pod určitým časovým tlakem. A z tohoto důvodu koordinátoři eh, navrhli, abychom to řešili s jednodušeným postupem. To nám umožní celý proces urychlit a členským zemím umí, umí, umožní transpozici pravidel do vlastních eh, právních eh, rámců, tak, aby skutečně bylo možné tato pravidla používat od roku 2021. Děkuji a nyní za EPP pan Christian Dolešal. Tak já bych chtěl začít eh, srdečným poděkováním panu kolegovi Kváříkovi za výbornou spolupráci. S postupem, jak navrhuje, eh, jsme srozuměni, také, eh, také podporujeme změny, o hovořil jde samozřejmě o to, aby se podvody v oblasti DPH nadále znemožňovaly a abychom chránili zejména menší a střední podniky a umožnili jim konkurenceschopnost i do budoucna. Děkuji. Děkuji panu Doležalovi a e, nyní e, pan Fernandez. Děkuji. Náš eh, hlavní zpravodaj Alfred co bohužel nemohl dnes dostavit, takže přečtu jeho prohlášení. SND sta a souhlasí s tímto zjednodušeným postupem, aby se zajistilo, že nebudou další prodlevy pro schválení postupu pro e-commerce. Zabránění podvodům je klíčové, protože tento druh daňových podvodů v elektronickém obchodování představuje mnoha milionové škody a je, eh, tvoří to také součást toho našeho společného boje proti elektronickým podvodům. Děkuji panu Fernandezovi a Molly Skotka to. Děkuji paní předsedkyně. Já bych také chtěla poděkovat panu zpravodaji za jeho návrh zprávy a na návrh pro zjednodušený postup. To podporujeme. Mm, my si opravdu přejeme, aby toto téma bylo probrano co nejrychleji, protože Rada už schválila obecný postup v březnu tohoto roku, takže se čeká na stanovisko Evropského parlamentu. My podporujeme návrh Evropské komise, to připraví cestu pro lepší vytvoření podmínek a prostředí pro online prodej a je důležité mít tato pravidla ohledně DPH zjednodušená, abychom mohli účinně bojovat proti daňovým podvodům a také předávat řádné informace příslušným daňovým orgánům. Vzhledem k tomu, že ty podvody napojené na prodej online představují pětimiliardové ztráty každoročně a je možné, že se toto číslo může ještě navýšit, takže doufám, že díky tomuto textu se podaří účinně proti podvodům bojovat. Děkuji. A pan Jurziga. Děkuji. Já pohovořím velice stručně. Chtěl bych panu zpravodaji Ondřej Koveříkovi poděkovat za velice rychlou a kvalitní práci. Byl eh, toto důležité pro parlament, aby rychle zareagoval a přispěl tak do tohoto eh, balíčku DPH v elektronickém obchodování, který má vstoupit v platnost v lednu 2021. A je proto důležité postupovat tímto zjednodušeným postupem. Jsme přesvědčeni, že to podpoří podnikatele, sníží eh, byrokracii, uvalenou na podnikatele, takže z tohoto důvodu můžeme jenom podpořit návrhy pana zpravodaje a také oceňujeme, že je tu panuje také všeobecná zhoda nad tímto návrhem. Děkuji panu Jurzigovi a nevidím tu pana Gužmau a chtěla bych ještě dodat, že pokud nikdo nemá žádné námitky, myslím, že tu panuje zhoda eh, nad eh, tímto zjednodušeným postupem. To znamená, toto bylo odsouhlaseno. Ještě chci připomenout, že máme lhůtu pro námitkování 18. října, je to pátek a následně hlasování v plénu bude ještě potvrzeno, ale předběžně se počítá s prvním plenárním zasedání v listopadu. A ještě máme něco do bodu různé, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych jen chtěl rychle poděkovat všem stínovým zpravodajům za jejich velice konstruktivní spolupráci a ochotu být nápomocní. Myslím si, že to opravdu umožnilo urychlení přijetí tohoto legislativního balíčku a také to, aby naše pravidla ohledně DPH v elektronickém obchodu byla uspůsobena i budoucnosti. Děkuji panu zpravodaju zpravodaji a pokud nikdo nemá žádná další témata do bodu různé, tak bych vám ještě chtěla říci, že naše příští zasedání může být 17. října ve čtvrtek, ale stále to ještě má být potvrzeno, takže vás budeme informovat. A to je pro dnešek vše. Končíme dnešní zasedání. Děkuji vám.